Okay. Dear colleagues. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla přivítat všech zástupců národních parlamentů na této schůzi meziparlamentního výboru, kterou organizuje výbor ECON. V uplynulých letech Evropský parlament a zejména výbor ECON byli nesmírně aktivní pokud jde o e, různé reformy ekonomického řízení v Evropské unii a také reformy e, v boje proti daňovým únikům, které jsou doprovázeny zvýšenou demokratickou odpovědností. Evropský parlament vždycky zapojoval národní parlamenty do své práce a pokud jde o organizaci této meziparlamentní schůze, chtěla bych vám připomenout, že, bude, že je rozdělena do dvou bloků, každý na jednu hodinu v té první eh, si budeme vyměňovat názory ohledně zdanění a budeme odpovídat na otázku, co a jak by měla dělat, měl dělat nový systém mezinárodní daně. Dále se budeme zabývat otázkou transparentnosti a udržitelnosti, sociální e, i finanční. Chtěla bych vás informovat, že vzhledem k vysokému počtu účastníků patrně nebude možné, aby si všichni vzali slovo a přednost dostane e, ten princip, aby se zúčastnili členové co nejvíce komor. Poslanec určité komory dostane maximálně dvě minuty na svůj projev, což znamená celkem 15 až 20 příspěvků na jeden blok. A podle toho, jak se bude diskuze vyvíjet, bude možná tento časový limit ještě dále přizpůsoben. Také vás chci informovat, že jsou k dispozici řečnické karty tady v sále Já se teď dívám, jestli tady nějakou mám, abych vám ji ukázala. Taková zelená karta, měli byste to mít. Zelený papír na vaší lavici. Tohle. Takhle to vypadá. To je třeba vyplnit. Chcete-li promluvit v debatě. Takže prosím vyplňte a odevzdejte sálové službě. Řešnický čas bude rozdělen následovně. Tři členové národních parlamentů a poté jeden eh, poslanec Evropského parlamentu a tak dále. A zase bude-li to potřeba, možná tento vzorec bude uspůsoben. A nyní eh, dávám slovo panu místopředsedovi eh, Borisi Lalovacovi, aby promluvil úvodem a přivítal nás. Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit chorvatsky. Děkuji. Je pro mě velkou ctí moci vás zde přivítat v Bruselu jménem chorvatského parlamentu a také osobně sám za sebe. Pro Chorvatsko je nyní ctí a radostí předsedat Evropské unii a i chorvatský parlament může se ctí přispět svým dílem v této nové legislativní e, fázi. Z pozice místopředsedy výboru pro rozpočet a finance, ale také jako bývalý ministr financí Chorvatska, e, doufám, že dnešní výměna názoru bude velice konstruktivní. Dobře, takže začneme s prvním blokem. A první blok se bude týkat probíhající reformy mezinárodního daňového systému. Digitalizace a globalizace ekonomiky značně zvýšila geografickou mobilitu daňového základu a nadnárodní podniky hrají čím dál důležitější roli v mezinárodním obchodě. V uplynulých dekádách se dramaticky změnily podmínky, v nichž fungují daňové systémy a v reakci na tyto tlaky vlády pracují na reformách daňových systémů. Evropská unie a členské státy státy jsou v popředí tohoto vývoje a implementace projektu G20 a OECD BEPS, tedy eh, eroze daňového základu a přesouvání zisku. Byly zavedeny evropské zákony na toto téma s podporou Evropského parlamentu a daňové orgány teď automaticky si vyměňují svá daňová rozhodnutí, zprávy o, národních, o nadnárodních podnicích po jednotlivých zemích a také prostředníky, kteří eh, eh, používají agresivní daňové plánování. Ukazuje se ale, že tato legislativa není dostatečná na boj proti eh, problémům, kterými trpí mezinárodní daňový systém. A následkem toho Evropská Evropská komise představila dva důležité návrhy, které usilují o společný konsolidovaný daňový základ eh, z příjmu právnických osob. A to především za účelem modernizace systému tím, že dají zdaňovací práva zemím, kde firmy působí bez fyzické přítomnosti na území těchto zemí. A paralelně probíhají diskuze eh, v G20 OECD s cílem dosáhnout dohody do konce tohoto roku. V prosinci 2019 parlament velkou většinou přijal usnesení o férovém zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice. V tomto usnesení poslanci Evropského parlamentu vyjádřili obavy z toho, že neexistuje společný přístup eh, na evropské úrovni k probíhajícím mezinárodním vyjednáváním a požadovali komisi, požadovali, aby komise a členské státy se shodly na společné a ambiciozní pozici EU která by zajistila, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem a aby šla příkladem, pokud jde o férové Eh, o férovou alokaci daňových práv. Evropský parlament eh, vyslovil jasný názor na některá hlavní témata této debaty. Já bych chtěla připomenout ta tři hlavní. Za prvé, neměli bychom eh, nějak vyčlenovat digitální ekonomiku, vzhledem k tomu, že problémy současných daňových systémů nespůsobila pouze digitalizace ekonomiky, ale souvisí i s celkově čím dál globalizovanější ekonomikou. Proto pilíř 1 a pilíř 2 mezinárodní reformy by měly jít ruku v ruce. Za druhé, nový Nexus by měl jít nad rámec konceptu eh, fyzické přítomnosti a, a Nicméně měli bychom zdůraznit, že Nexus by měl být designován tak, aby eh, zahrnul firmy, které aktivně interagují se zákazníky a koncovými uživateli prostřednictvím digitálních technologií. A za třetí zdůrazňujeme, že pokud jde o zahrnutí, zahrnutí zahraničního příjmu, tak minimální, je třeba zavést minimální e, úroveň zdanění pro každou jurisdikci, kde nadnárodní koncerny působí, aby se omezily jejich další možnosti věnovat se agresivnímu daňovému plánování. Domnívám se, že bychom se měli uh, vynasnažit na, národní, na mezinárodní i evropské úrovni o co nejlepší dohodu. Vzhledem k tomu, že víme, že férové a efektivní daňové systémy jsou klíčem k řešení nerovností a k zajištění právní jistoty a stability. Jakožto poslanci máme zapovinnost uh, dohlížet na naše vlády a na pokrok, který dělají v této oblasti. Musíme tlačit na naše vlády, aby se postarali o to, aby velké firmy platily svůj spravedlivý díl daně. Dlouhodobá i krátkodobá řešení jsou zapotřebí k nalezení rovných podmínek v oblasti daní. Dnešní debata se proto koná ve velice příhodnou chvíli, a to za přítomnosti Evropského komisaře pro ekonomiku, pana Gentiloniho, pana Pascala Saint-Amans, ředitele pro daně v OECD, paní Grozdany Perič, předsedkyně eh, výboru pro finance a centrální rozpočet chorvatského parlamentu a pana Hanse Michlbacha, poslance za EPP z finančního výboru německého Bundestagu. Dnes vás tedy vyzývám k výměně názorů na tyto otázky. Jakou roli by měla Evropská unie hrát v otázkách digitalizace? Jak se postarat o to, aby Evropská unie i nadále hrála klíčovou roli v debatách o ECD? A konečně, jak zajistit, aby komise a členské státy byly schopné se dohodnout na společné a ambiciozní pozici EU k celé mezinárodní reformě. Takže teď zahajujeme debatu a já dám slovo na pětiminutový úvod panu Gentilonimu. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že pro parlamenty není nic relevantnějšího než daně. Stručný přehled těch tří hlavních eh, témat, eh, které jsme řešili. Měli jsme hodně témat eh, v uplynulých letech, ale ty tři hlavní je pokračování boje proti daňovým eh, podvodům a daňovým rájům, nebo tedy vyhýbání se daňové povinnosti a daňovým rájům. Dnes eh, byla aktualizována černá listina, tedy listina nekooperativních jurisdikcí. Za druhé, vývoj našeho systému zdaňování v souladu s výzvou eh, Green Deal Což znamená, nejdříve tedy musíme udělat svůj domácí úkol a změnit směrnici o energetice. A další věc. Pokračující práce na dani z uhlíku na hranicích, což je tedy proces, jak zabránit úniku uhlíku a je to také způsob, jak řešit situaci, kdyby třetí země mohly mít méně ambiciozní environmentální cíle než Evropská unie. A pokud si zachováme své cíle, tak musíme vytvořit mechanismy, abychom zabránili negativním dopadům. A třetí téma, to jsou globální otázky které vyplývají z návrhu OECD a které budou diskutovány tento víkend v Riadu na zasedání ministrů financí G20, kde já budu zastupovat komisi. Myslím si, že v této oblasti plně sdílím to, co říkala Irene Tinelli. Ty principy, myž se řídíme. Řekl bych, že máme pozitivní technickou dohodu, která je obsažena v inkluzivním rámci OECD na konci ledna, ale v této technické dohodě jsou jasně odlišené pozice jednoho státu a sice Spojených států, takže je to tedy velmi relevantní člen, který žádá aby byly zváženy i jiné scénáře, které americká administrativa označuje za safe harbor, bezpečný přístav, což je vlastně taková volitelnost v daních. To znamená, že se subjekty mohou rozhodnout, kde budou platit daně. A to by opravdu velmi oddálilo globální řešení. Máme spoustu možností, jak pokračovat v tomto procesu. Riad nebude rozhodujícím krokem, ale bude to dobrý krok k tomu, abychom udržovali tlak a pokusili se dosáhnout řešení v červenci. Je zcela zásadní, nalézt řešení, protože si všichni jistě uvědomujete, že bez globálního řešení a s tím, že některé členské státy mají svou národní legislativu na toto téma, a také zde hrozí kroky ze strany americké vlády v obchodních otázkách, takže se dostáváme do velmi nebezpečné situace. Musíme tedy znásobit své úsilí, abychom dosáhli globálního řešení. Také velcí, velké firmy, giganti jsou pro toto globální řešení, protože si myslí, že je to lepší než riziko dvojího zdanění a narůst počtu různých národních režimů. Ale je to také ovlivněno tím, že rozšíření působnosti tzv. prvního pilíře nejen na digitální společnosti, ale také na to, aby byly pokryty nadnárodní korporace, vyvolalo reakci ze strany těchto korporací. Takže ty teď vyvíjí tlak na to, aby závěrečné rozhodnutí nebylo dosaženo. Takže u toho pilíře 1 Máme dobrý technický návrh, na kterém bychom mohli pracovat, abychom ho uplatňovali u nás v evropském rámci. Komise pomůže členským státům, aby lépe pochopili implementaci tohoto řešení pro každý rozpočet, pro každý členský stát, ale máme zde obrovský otazník ohledně nejistoty politického rozhodnutí kvůli tomu, že americká administrativa má to, tento alternativní volitelný režim, který je komplikovaný. Méně jsme pokročili u jiných témat, což je otázka minimálního zdanění, méně rozporuplná situace se týká tady vztahu s USA, protože OECD, kterou tady máme zastoupenou, by nám to mohla vysvětlit lépe než já. OECD byla schopná vytvořit principy. To znamená, že to není tak odlišné od stávajících principů v americké situaci, ale v tomto případě máme silný odpor od malých členských států, od Singapuru přes další členské státy a také od velkých rozvějících se ekonomik. Jde tedy o to, že v tomto pilíři situace není kontroverznější, ale méně pokročila z technického hlediska než u pilíře 1. A poslední bod se týká toho, že my jako komise máme za úkol postoupit s evropskými návrhy, pokud nebudeme schopni dosáhnout letos řešení o pilíři 1 a pilíři 2, pokud jde o digitální oblast a minimální daň. Je to politický úkol, ale chci velmi jasně říci, že teď nepracujeme na plánu B, i když zvažujeme technická řešení, zaměřujeme se na, tom, na to, že pracujeme na plánu A, který podporuje řešení OECD a G20, protože globální řešení by bylo velmi dobrou věcí pro celosvětovou ekonomiku a velmi by nám to také zjednodušilo. Tím by evropská rodina měla pravomoc zavést toto zdanění, když to bude součástí globálního řešení. Děkuji. Děkuji. Teď dávám slovo Paskalu Senamantovi z OECD. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem, děkuji za pozvání. Já bych řekl, že jsme zahájili práci na novém systému zdaňování už v roce 2008, kdy jsme využili finanční krize, která vedla k tomu, že parlamenty a politici si uvědomili, že je na čase nastavit nějakou globální formu zdaňování. Daňoví poplatníci totiž využili toho, že daňové suverenity nebyly náležitě koordinovány. A to vedlo eh, k RIU a k tomu, že všude ve světě bylo toto uzavřeno. Máme zde pár zemí, kde to ještě dořešeno není, ale to jsou eh, takové země jako třeba Panama. Pak máme BEPS, eh, které se tady projevily celou řadou směrnic v Evropské unii. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu za usnesení, které jste zmínili před chvílí. Chci poděkovat komisi a komisaři. Beru na vědomí, že nepracujete na plánu B, protože vaše podpora je zásadní v okamžiku, kdy děláme další krok směrem k novému mezinárodnímu systému. Možná to není ten poslední krok, ale velmi důležitý krok, který musíme udělat. Ve hře je schopnost eh, vlád, jurisdikcí, zdaňovat eh, činnosti realizované na jejich území, ať už je tam fyzická přítomnost té firmy nebo ne. Co to znamená? Znamená to, že eh, společnosti, které využívají uživatele k tomu přímému nákupu nemohou být nebo nemusí být eh, zdaňovány nikde, protože pravidla eh, vznikla už eh, v minulém století a teď už nejsou vhodná. Takže díky BEPS řešíme takové věci, jako je nulové zdanění nebo dvojí nezdanění, ale musíme udělat ještě další krok, abychom odstranili tu frustraci, kterou cítíte jako poslanci, že nemůžete zdaňovat určité společnosti, protože tam nejsou fyzicky přítomny. A kvůli digitalizaci ekonomiky je toto další krok, nebo tedy další praxe, která se šíří. Už tři roky od přijetí daňové Eh, reformy v USA, která snížila daně z 35, z 35 na 21 od implementace toho akčního plánu v USA, tak USA souhlasili, že zahájí jednání, které se bude skládat ze dvou pilířů. Jeden pilíř jak zde už bylo řečeno, se týká přerozdělení práv na zdaňování mezi zeměmi, aby dostalo více práv, aby dostali více práv ty tržní jurisdikce, které budou mít právo zdaňovat, i když tam ta firma není fyzicky přítomná. To znamená, že musíme najít nějakou, nějaké nové měřítko, třeba by to bylo založeno na Prahu prodeje tedy, a že potom podle toho bychom eh, to, dali toto právo tržním eh, jurisdikcím. Někde máme investiční eh, huby v jiných zemích, kde ty daně jsou nižší a my chceme zajistit, aby to procento reziduálního zisku směřovalo do té jurisdikce, kde je tedy prováděn ten trh. Místo, abychom vycházeli z velmi složitých pravidel, tak tímto by se celý systém zjednodušil a zprůhlednil. Kromě přerozdělení eh, práv na zdaňování by to také zvýšilo jistotu, protože podniky musí působit v prostředí, kdy nebudou eh, čelit dvojímu zdanění a kde bude větší jistota. To je tedy pilíř 1, na kterém pracujeme. Pak je zde pilíř 2, zavedení globální minimální daně. Spojené státy to udělali a jde o to, aby firmy, které e, mají daňovou sazbu pod určitým e, procentem, e, tak tam ta země, kde je ta společnost e, usazena, by měla mít e, právo na ten rozdíl mezi tou minimální a stanovenou sazbou. Takže tím by se zaručila minimální globální daň a kdyby je tyto země neuplatňovaly, tak e, všichni ostatní by mohli využít toto jako páku, aby všechny věci byly zdaňovány alespoň tou minimální daní. Minulý eh, týden se eh, sešli všichni členové inkluzivního rámce pro implementaci eh, BEPS a dohodli se na technickém dokumentu, což jsou hlavní body pilíře 1 a pilíře 2. Budeme o tom informovat příští víkend ministry G20 a příští etapa je červenec. V červenci se znovu sejdou členové inkluzivního rámce a jeden z těch velkých bloků, který budeme muset překonat, je návrh USA, aby toto všechno bylo volitelné. A já si nemyslím, že nějaké volitelné daně mohou fungovat, takže musíme najít řešení. Spojené státy to podporují, jsou do toho zaangažováni ale máme jen pár měsíců na to, aby z toho, co bylo pouze technickou prací a technickou dohodou, se stala dohoda politická. O to tady jde. Pokud eh, dojde k selhání, tak nemáme žádný eh, plán B, jenom plán C. To bude chaos, eh, protože by zde vznikaly daňové spory a tomu každý chce zabránit, takže vidíte, že ten tlak na nás je velký ale jsme velmi rádi, že se můžeme spolehnout na podporu Evropské unie. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Grodzana Perič. Vážení kolegové, vážené kolegyně z Evropského parlamentu a z národních parlamentů, daně jsou hlavním zdrojem příjmu většiny států. Státy rozhodují, v oblasti přímých daní a řídí se také návrhy Evropské unie. Vidíme také, že členské státy mají řadu kompetencí u některých daní, které v méně rozvinutých zemích eh, převládají. Zdaňování na evropské úrovni zatím ještě není regulováno. Členské státy rozhodují o své politice v daňové oblasti. V Evropské unii se stanovují například daně, které jsou velmi důležité pro každý členský stát. Nezapomínejme, že existuje proces jednání a také legislativní proces v otázkách zdaňování a také se zde zabraňuje dvojímu zdanění. Vidíme, že na evropské úrovni existuje vysoký stupeň harmonizace, ale je pravda, že je pořád možné udělat jisté pokroky například v případě DPH. Je také možné zlepšit současný systém DPH, aby podniky mohly fungovat eh, za rovných podmínek. A také je možné zlepšit systém DPH v Evropské unii obecně. Proto vidíme, že koordinovaná daňová politika na úrovni EU je zásadní vzhledem k výzvám, s nimiž se potýkají naše ekonomiky. Tyto platné normy byly vytvořeny už před mnoha a mnoha lety a už jsou zastaralé nejsou použitelné. Potřebujeme mít aktuální a efektivní daňový systém, který, jak říkám, bude v souladu s novými modely fungování. Je jasné, že členské státy mohou i nadále vytvářet a řídit své daňové politiky, pokud budou dodržovat eh, evropské normy. Pokud jde o daně, tak priority Evropské unie jsou například skoncovat s překážkami pro přeshraniční činnosti, také boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti a také posílení spolupráce mezi různými daňovými jurisdikcemi, aby bylo zabráněno podvodům. Vidíme, že v Unii musíme rozšířit také cíle v oblasti daní a musíme dosáhnout toho, že tímto způsobem se minimalizuje počet podvodů. Proto potřebujeme soubor společných norem, abychom zaručili transparentnost, posílení konkurenceschopnosti a zabránili nebo vyhnuli se zbytečnému byrokratickému zatížení úřadu a daňových poplatníků. Zároveň musíme všem daňovým poplatníkům zaručit stejné zacházení. I v mezinárodním prostředí musíme zajistit, že podniky, které budou fungovat v digitálním světě, budou platit daně tam, kde budou generovat zisky. Nezapomínejme, že národní politiky v oblasti daní mohou řešit situaci sami o sobě, ale není to možné. Musíme všichni spolupracovat. Jednostranná opatření na zdaňování zisku z digitální činnosti vytváří komplikace, protože je zde celá řada různých režimů. Je to nepřehledné a celý trh to komplikuje. A proto je důležité působit také na mezinárodním poli a zabránit tomu, aby stanoviska národních vlád byla ve zranitelné pozici. A my jako předsednictví a země jsme rozhodně pro tato opatření. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Hans Mikkelbach. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové a kolegyně, otázky spravedlivého zdanění podniků, taky daňová transparentnost, lepší boj proti daňovým únikům. Tím vším se zabýváme už řadu let v národních parlamentech, v Evropské unii, ale také na úrovni OECD a G20. Výchozím bodem byly dalekosáhlé úniky eh, nebo daňové úniky, zejména tedy velkých internetových eh, firm. K tomu se potom přidávaly eh, problémy způsobené vnitrostátními daňovými orgány, které jednostranně snižovaly daňovou zátěž pro určité koncerny. Potom díky společnému úsilí eh, i vlastně na půdě OECD se nám podařilo mnohého dosáhnout. Ale je potřeba, abychom měli jasný systém eh, daně z přidané hodnoty, který bude imunní vůči daňovým únikům, protože jinak budeme mít velké deficity v eh, našich rozpočtech. Eh, potom eh, samozřejmě upozorňuji taky na otázku digitalizace společnosti a na to, že se tedy posouvají ehm, geograficky daňové základny. Eh, takže v Evropské unii nemůžeme podporovat takzvaný race to the bottom, musíme nově nastavit ehm, konsolidovaná pravidla pro zdanění podniků. Určitě. Tedy, jak říkám, už jsme dosáhli mnohého v, na, na půdě EU i na půdě OECD. Eh, například jsme měli nejrůznější eh, eh, postupy pro boj tedy s, daňový, s daňovou erozí a podobně. Ale musíme přiznat, že při zdanění v digitální oblasti ještě jsme pořád nedosáhli z takového zdanění, jak by tedy bylo eh, spravedlivé. A nepodařilo se nám postoupit dostatečně ku předu. A to tedy potom vedlo k eh, poměrně špatné situaci v tom smyslu, že jednotlivé členské státy eh, přistoupily k unilaterálním opatřením. To určitě není dobré, protože to oslabuje Eh, jednotnost Unie a Kromě toho se také změnila eh, výchozí pozice USA, kde došlo k daňové reformě. Takže tím se vlastně mění i přístup k mezinárodním eh, diskusím na toto téma v, před, před několika týdny jsme měli Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kde Amerika hovořila o to, že tedy je otevřená, u, u, otevřít prostor eh, většímu digitálnímu zdanění. Eh, myslím si, že i na evropské úrovni tedy musíme postupovat eh, společně, abychom nějak se téhle nabídky mohli zhostit. A Teď tedy i na úrovni OECD se nehovoří pouze o efektivním minimálním zdanění, což je škoda, ale hovoří se spíše o novém rozdělení daňových práv. To ale vlastně znamená poměrně vysoký mm, potenciál rizik pro finanční stabilitu eh, jak společenství, tak nebo Evropské unie a jednotlivých členských států. E, kromě toho máme nevyřešené otázky e, praktického uvádění v praxi, e, co se tedy týče tohohle přístupu pro silné vývozní prostory. Celý tenhle přístup je tedy problematický a já varuji před tím, abychom to brali lehkomyslně. Musíme si tedy klást, klást otázky, jestli Eh, Evropa plní eh, nějakou významnou roli v této oblasti a eh, Německo dobře je asi největší, čist, největším čistým plátcem Evropské unie. A to znamená samozřejmě, když my zvážíme třeba nějaký nový mezinárodní daňový systém, tak je stále potřeba postupovat nějak společně s ostatními v EU. Eh, protože eh, tady upozorňují na riziko jakési eh, daňové konkurence směrem dolů, která v tuto chvíli tedy hovoříme aspoň o minimálním zdanění na úrovni 12,5 tady eh, doufáme, že bychom tedy mohli dospět k nějakému závěru, ale eh, pokud bychom toho měli dosáhnout, tak všechny členské státy by se musely nějakým způsobem eh, na, tedy, na tom podílet a účastnit se i toho vytváření této základny ale taky pravidel pro stanovování mm, toho výpočtu. Takže tady si musíme dát taky pozor na to, abychom neotevřeli zadní vrátka nějakému dalšímu eh, vyhýbání se placení daní a podobně. Tak eh, tolik z mé strany, děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní otevřeme diskusi. A té bude předsedat kolega Boris Lalovak. Děkuji. Vážené kolegové a kolegyně, Teď tedy povedu tuto diskusi dál sledujících 30 minut a upozorňuji, že každý řečník má asi dvě minuty. Stavros Kalgianis z řeckého parlamentu. Πρόεδρε, Kyrie Pitrope, Kyrie Περφή, Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, Evropská unie bojuje v první linii eh, proti daňovým eh, únikům a na administrativní úrovni se v poslední době značně posílily akce Evropské unie za cílem zlepšení spolupráce mezi daňovými orgány jednotlivých členských států, což by mělo vést k omezení daňových podvodů a k posílení míry dodržování předpisů. Na zákonné úrovni eh, je třeba vyhodnotit eh, daňové zákony a zjistit, jak jsou efektivní. Přičemž můžeme narazit na několik problémů. Digitální transformace ekonomiky je velkou výzvou, která nabízí ale i příležitosti. Daňová rozhodnutí, eh, která jsou implementována, cílí na podniky s fyzickou přítomností. A to není uspůsobené digitální éře. Digitální eh, aktivity eh, firm, které jsou fyzicky přítomné v třetích zemích, to, to jsou technologicky giganti a eh, další platformy, tak tyto firmy nejsou daněny spravedlivě, protože nejsou daněny v Evropě, ale někde jinde. Tím dochází k erozi daňového základu a ke ztrátě příjmů z daní. Význam trvalého sídla eh, firmy v určité zemi musí být přizpůsoben, aby zahrnoval i digitální aktivity určité firmy v trzích, kde fyzická přítomnost neexistuje. Řecko hodlá zavést specifická pravidla pro tyto firmy, aby měly stejné podmínky hospodářské soutěže jako ostatní. A spolupráce v OECD je z tohoto hlediska pozitivní. Pokud jde o energetickou daň, tak environmentální daně by mohly být velice důležitým nástrojem k naplnění našich klimatických cílů, tedy cílů Evropské unie. Přičemž je ale potřeba zohledňovat specifika členských států, jako je například Řecko, které eh, které má na svém území hodně lodních spojů a zdanění paliva na tyto lodě by bylo eh, ke škodě ekonomice Řecka. Děkuji. A nyní Darin Kokos z chorvatského parlamentu. Vážení kolegové, digitální ekonomika je novým generátorem růstu, ale zároveň eh, zdanění digitálních služeb je největším ekonomickým problémem Evropské unie. Máme eh, internetové a softwarové nadnárodní giganty, které, kteří působí po celém světě a jejich finanční centra eh, sídlí v státech s nízkou daňovou sazbou, patrně proto, aby se vyhýbali placení spravedlivých daní všude tam, kde jsou ekonomicky činné. Některé eh, členské státy zavedly daně z digitálních služeb, nicméně, eh, protože digitální ekonomika se neustále vyvíjí, je třeba intenzivně pracovat na konceptu digitální daně a také na tom, jak ochránit příjmy z daní Evropské unie. Je to především složitý mezinárodní problém a potřebujeme proto společný přístup na mezinárodní úrovni. To je jediné možné řešení. Chceme-li eh, tyto daňové problémy nějakým způsobem vyřešit. A je třeba se vyhnout jednostranným opatřením a také riziku dvojího zdanění. Děkuji pan Joël Giroux z Francie. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, Francie přijala legislativu, která je ambiciozní a realistická, pokud jde o daně z digitálních služeb. Je realistická, protože se inspirovala prací Evropské komise na toto téma. Byli jsme první, kdo reagovalo na výzvu zdanění digitálních služeb. Je to výzva, protože je to opravdu složité. Já jsem byl zpravodajem k tomuto textu a a mám chuť říct, eh, dávejte pozor, Bílý dům vás sleduje. U mě to fungovalo naopak. Já si myslím, že digitální služby neznají hranice a Chceme-li být při zdaňování efektivním, potřebujeme společnou politiku. Eh, děkuji za informace ohledně jednání v OECD. Mě by zajímalo přesně u těch eh, digitálních služeb, eh, jaké největší překážky tam vidíte a jaké je také načasování, protože francouzská daň byla ne tedy pozastavena ve smyslu zákona, ale zatím ještě není uplatňována, takže kdy bude možné mít výsledky v této oblasti s tím, že si myslím, že eventuální nové zvolení prezidenta Trumpa by mělo také vliv na toto načasování. Děkuji také za úvodní ambiciozní projev komisaře Gentiloniho pokud jde o digitální daň, ale mě by zajímalo, jaká je vaše cestovní mapa v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Nyní je na řadě pan Paul Tank z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám tu poslance národních parlamentů i Evropského parlamentu. Občas si říkám, že podobné akce bychom měli konat častěji, protože zejména v oblasti daní jsme pod obrovským tlakem. Tlakem voličů, kterým připadá zkrátka nefér, ať už jsou nalevo nebo napravo politicky, že oni platí, oni platí daně, zatímco největší korporace na světě ne. To je tlak, pod kterým jsme my všichni a souvisí to s tím, že systém zdanění firem je zastaralý a pochází z počátku 20. století, ale teď jsme na počátku 21. století a potřebujeme zásadní změny. Druhý tlak pochází z konkurence mezi zeměmi, což zase vyvíjí tlak na naši pozici v mezinárodních vyjednáváních. Samozřejmě, že by se nám líbilo, Kdyby eh, mezinárodní vyjednávání uspěla, a já tleskám práci eh, OECD a Pascala Sentamans, eh, který se snaží posunout se vpřed. A chtěl bych zdůraznit nejen pilíř 2 s minimálním zdaňovacím právem, ale také pilíř 1, což je skutečně průlom oproti současným pravidlům zdaňování právnických osob a jde o posun směrem k modernímu daňovému systému. Protože v současném systému si mohou firmy určit, kde budou platit daně, v které zemi. A právě to musíme ukončit. Aby vyjednávání dopadla úspěšně, eh, pane Gentiloni, tak potřebujeme také velice silnou evropskou pozici právě návrh daně z digitálních služeb vrátil USA k vyjednávacímu stolu. Potřebujeme tedy společnou evropskou pozici, což je na nás, poslancích parlamentů a poslancích Evropského parlamentu. Je na nás, abychom toho dosáhli. Neptejte se jenom, co můžete udělat pro svou vlastní zemi, ale také, co můžete udělat pro Evropu a jakým způsobem dosáhnout spravedlivého zdanění. Je tedy třeba hledat nové způsoby, nejenom minimální daňovou sazbu, ale také nové daňové systémy. Já si myslím, že pilíř jedna je dobrý začátek. Děkuji. Nyní má slovo paní Božica Mlakar z chorvatského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Daňové systémy v Evropské unii by měly být férové a efektivní a mělo by být zajištěno, aby nikdo neplatil z jednoho příjmu daň dvakrát v různých členských státech. Pokud by k tomu přece jen mělo dojít, pak je potřeba tento problém eh, rychle a efektivně vyřešit. No, podle nových pravidel od 1. července 2019 je teď mnohem jednodušší řešit eh, spory o daňové příslušnosti. Eh, malé a střední podniky a jednotlivci, kteří mají problémy s cash flow, jsou mnohem více ohroženy dvojím, dvojím zdaněním, na čemž je potřeba také pracovat. Příslušné justiční orgány musí řešit případy v přijatelném časovém horizontu. A v každém případě je třeba nic dále neodkládat a eh, ukázat, eh, vidět, co ukáže praxe. Pan Jan Kleiner z Rakouska. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit, jak je důležité, abychom navrátili rovnováhu do našich daňových systémů. Čísla z Rakouska jsou podobná jako z ostatních zemí. V 70. letech zhruba 75 národního příjmu pocházel z práce a zhruba 25 z bohatství a kapitálu. Což je tedy spravedlivý podíl. 75 daní pocházelo z práce a spotřeby, a 25 z daně z bohatství a z luxusu. E, mezitím dnes už je to pouze 60 z práce a 40 z bohatství a kapitálu. A podíl u práce a spotřeby je pouze 80 a dva, pouze dva, a 20 z, pra, z bohatství a kapitálu. V podstatě, když půjdete do kavárny, tak sníte čtyři, kdybyste snědli 40% koláče, ale zaplatili pouze 20% částky, tak by se to nelíbilo ostatním, kteří snědí 60%, ale museli zaplatit 80%. A časem by nastaly problémy s vymáháním práva. Momentálně tento problém ale nemáme, u vymáhání nemáme problém a proto eh, je potřeba toho hodně udělat. Za prvé minimální eh, daňovou sazbu pro firmy. To už nemůžeme dále snižovat, protože už dnes je příliš nízká. Měla by být mnohem vyšší. Chceme-li, aby firmy platily spravedlivý podíl. Za druhé, vyšší transparentnost. Momentálně diskutujeme proto, že čím dál více lidí si uvědomuje, jak málo velké korporace platí, což je díky transparentnosti a je potřebujeme více. Za třetí je potřeba likvidovat daňové ráje, a to nejenom v Karibiku, ale i v Evropské unii, protože 80 daní, které se neplatí v Rakousku, se neplatí ani v jiných zemích a pouze 20% mimo Evropskou unii. Já nemám problém s dvojím zdaněním. Problém je žádné zdanění. To je ten problém, který je třeba řešit. Mám otázku na pana Paskala z OECD, který mluvil o určitém vzorci, o formuli. Jak by něco takového vypadalo? Děkuji vám. Další otázku položí paní Birgit Malzach Winkelmann z Německa. Dobrý den, děkuji vám za slovo. Já mám problém s tím, že vůbec se hovoří o nových daních, o digitální dani, když je vlastně problém v tom starém konceptu eh, daně z, právni, z příjmu právnických osob. Spíše tam bychom měli hledat příčiny eh, současných problémů. A neměli bychom jaksi vytvářet nové daně pro technologie, v daní z právnických osob by se toho dalo hodně změnit uh, s tím účelem, aby se zdaňovalo skutečně na místě, kde probíhá ekonomická aktivita. To za prvé. Za druhé bych chtěla říct, že zejména v Německu platí, že Německo je země vysokých daní. Ho, Německo je po Belgii uh, země s druhým největším objemem daní a poplatků na světě a hovořit o dalších daních a dalších zvyšováních daní, to si myslím, že nenarazí na pochopení. Už jenom proto, že hovoříme nyní o minimální eh, mezinárodní dani. Přitom vybírat daně je základní právo každé samostatné země, o kterém si rozhoduje ta země sama. A pokud by skutečně existovaly v nějaké problémy, že by daně nějakým způsobem mizely, tak je třeba hledat příčinu. A ta příčina nutně uh, spočívá v tom, že se, ne, ne v tom, že se vybírá příliš málo daní, ale že stávající daňová legislativa je nedostatečná a v takovém případě to platí i pro zákon o daní z příjmu právnických osob. Takže tady je potřeba hledat uh, problémy, uh, protože tam se skutečně nacházejí. Děkuji vám. Děkuji. Prosím, už nám neposílejte otázky, protože řečníků máme hodně a času málo. Dalším řečníkem je paní Francesca Donato z Evropského parlamentu. Děkuji vám. Hovoříme-li o mezinárodním daňovém systému, myslím si, že bychom měli soustředit svou pozornost na čtyři hlavní témata. První z nich je podle mého názoru daňová udržitelnost. Protože víme velice dobře, že pokud jsou daně příliš vysoké, může to mít procyklický efekt. Zatímco jsou-li daně příliš nízké, jak tomu je v některých členských státech EU, pak dochází k daňovému dumpingu a k nekalé konkurenci. Takže daňová udržitelnost vede k dalšímu problému, což je problém konvergence, mezi daňovými systémy v Evropské unii. Znamená to samozřejmě vytvořit minimální efektivní daňovou úroveň, ale také maximální celkovou daňovou zátěž, která by podle mého názoru neměla být větší než dvojnásobek minimální úrovně. Třetí problém se týká konkurence schopnosti evropských firm a aktérů oproti neevropským. Protože máme velmi různé standardy výroby v Evropské unii oproti zemím mimo Evropskou unii. Jen eh, pomysleme na nová pravidla zeleného dílu. Pokud nevytvoříme nějakou protiváhu, nějaké adekvátní daně, nějakou zelenou daň na zboží, které se vyrábí mimo Evropskou unii, pak budeme mít velký problém s konkurenceschopností evropských firm oproti ostatním. A poslední věc, to je otázka efektivity tedy efektivity daní vůči kryptoměnám. To je celý nový svět plateb a mě by zajímalo, jak může daňový systém efektivně kontrolovat tyto pohyby. Děkuji a další řečnici je paní Eleny Stavroj z Kypru. Um η Κύπρος στάσεται... Na Kypru jsme pro posílení transparentnosti, demokratické kontroly a skládání účtu v daňových otázkách. Nárůst automatizované výměny informací a spolupráce mezi daňovými orgány jsou zcela zásadní proto, aby bylo zajištěno spravedlivé zdaňování na jednotném trhu a také proto, aby se bojovalo proti daňovým únikům a také proti agresivnímu daňovému plánování. Tyto jevy jsou mezinárodní a přeshraniční a proto se nemohou řešit pouze v jednom státě, protože vyžadují spolupráci a synergii mezi různými ministerstvy financí. A je jasné, že je to skutečně globální, když se díváme na to, jaký dopad eh, mají daňové úniky na evropskou ekonomiku. Ztrácíme tím spoustu peněz, které bychom mohli použít k financování veřejných politik, například eh, školství zdarma nebo lepší zdravotnictví. Nezapomínejme, že daně jsou jeden z nejdůležitějších nástrojů, které mají členské státy k dispozici, aby tvarovali svou eh, ekonomickou politiku. Proto potřebujeme společný daňový základ, i když si myslíme, že mnohé z pozměňovacích návrhů, které jsou eh, navrhovány na evropské úrovni, by mohly být pro Kypr škodlivé. My jsme malá ekonomika bez eh, spojení s pevninou a s mnoha výzvami, jimiž čelíme. Náš eh, komparativní výhoda je omezená a proto pro nás kontrolovat naše zdaňování je velmi důležité a proto si myslíme, že evropská opatření musí být omezená. Děkuji. Děkuji. Další řečník je Krištof eh, Tošenský z Polska. Pane předsedo, dámy a pánové, Ekonomika samozřejmě podléhá dynamickým změnám v souvislosti s digitalizací, což vede k nutnosti změnit zdaňování zisku především mezinárodních společností. Polsko pozoruje eh, rychlý postup eh, prací na poli OECD. Mám ale trochu obavy, pokud jde o pilíř 2, protože tam je koncept minimální daně my si myslíme, že by to mohlo vést k neutralizaci eh, těch eh, úlev, eh, které jsou udělovány podnikům, které jsou velmi důležité pro vývoj v tak konkrétních ekonomických oblastech. My si myslíme, že také zisky, které se týkají reálné ekonomické činnosti, to je zásadní položka při řešení tohoto problému. Aby koncepce minimální daně byla v souladu s evropským právem, tak podle našich analýz musí obsahovat eh, výše vyjmenované výjimky. Pokud jde o návrh pilíře 1 postup práce, které souvisí s foto A, je uspokojivý a Myslíme si, že v této chvíli bychom neměli vést práce, které se týkají kvóty B nebo kvóty C, protože obecné zásady umožňují eh, určení odpovídající odměny distributorů. Děkuji. Děkuji jako další pan Erik Boket z Francie. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, přivítat iniciativu zařadit eh, toto téma na pořad jednání tohoto zasedání. O tomto musíme totiž hovořit eh, bez ustání, protože je to velmi demokratické téma, je to finanční otázka pro členské státy, Evropskou unii to stojí stovky miliard eur každý rok, tedy ty daňové úniky. Je to rozpočtové téma pro státy a je to také demokratická otázka, protože je to spochybnění schopnosti členských států uplatňovat daňové zákony na všechny daňové poplatníky. Takže si říkám, zda ze strany Evropské unie tady není nějaké rozporné sdělení. Pan Thierry Breton, náš nový komisař, ve francouzském rozhlase 20. ledna řekl, že pokud se OECD nedohodne, pokud jde o zdaňování digitálních služeb, tak EU na sebe vezme svou zodpovědnost a zavede tuto daň. Dobře, ale dnes Evropská unie aktualizuje seznam daňových rájů ve světě a Panama a Kajmanské ostrovy a Seychely tam zařazuje a zároveň tam nejsou Bahamy, Bermudy a další oblasti, které mají eh, vztahy se Spojeným královstvím. Spojené království teď eh, opustilo Evropskou unii, takže se tím zbaví dalších pravidel, které mělo v oblasti transparentnosti a regulace. Takže otázka je následující. Jaká je skutečná politická vůle Evropské unie? Jak to vypadá s politickou vůli členských států, těch 27 členských států Evropské unie, aby šli cestou zdaňování digitálních služeb. Já uvedu tento příklad. Minulý rok se o tom hovořilo v Biaricu, eh, i letos. Takže jak to vypadá v členských státech? Nemohli bychom znovu tedy eh, spochybnit pravidlo jednomyslnosti a postupovat kvalifikovanou většinou, pokud jde o daňové otázky. Děkuji. Jan Skopeček, Česká republika. Děkuji eh, za slovo. Eh, já se odrazím od eh, tématu společného daňového základu, který tu zaznívá. To téma není nové, slyšíme o něm mluvit v Evropské unii už celou řadu let. Nejde jenom o téma nebo snahu bránit se agresivnímu daňovému plánování, ale je to i téma, které má přinést, nebo je to jeden z kroků k daňové harmonizaci. A před přílišnou daňovou harmonizací, o které tady řada řečníků hovořila, bych já chtěl varovat, protože musíme si uvědomit, že daňová harmonizace na straně druhé omezuje daňovou konkurenci já jsem přesvědčen, že daňová harmonizace na úrovni Evropské unie povede ke zvýšení daňového břemene, celkového daňového břemene, který je uvalován v Evropské unii jak na občany, tak na firmy a podle mého přesvědčení vysoké daně znamenají slabý ekonomický růst a vysoké daně v EU v průměru jsou podle mého názoru jedním z důvodů toho, že vidíme v rámci jednotlivých evropských zemí poměrně slabý ekonomický růst. Takže eh, já rozumím tomu, eh, že eh, je snaha bránit se daňovým podvodům, že je snaha vyměňovat si informace a bránit se tomu, aby jsme akceptovali daňové podvodníky, ale myslím si, že zdravá daňová konkurence mezi evropskými státy je velmi důležitá proto, aby daně nerostly přílišně. A ten poslední aspekt, proč si myslím, že Eh, by se daňová konkurence eh, měla v Evropské unii zachovat, je eh, ten, že Evropskou unii tvoří země, které mají různou ekonomickou vyspělost a není možné chtít, aby měly stejně vysoké daně země nejbohatší a aby měly stejně vysoké daně jako země, které konvergují a které ty bohatší dohánějí. Děkuji za pozornost. Okay, thank you. The next... Děkuji vám. Vili Vahamati z Finska. Kiitos puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl tady představit takovou úvahu. Máme skutečný problém a ten problém podle mě spočívá v tom, že zde máme odliv kapitálu z Evropské unie – Facebook například na reklamě každý rok vydělává více a více. A to též Google a Amazon za reklamu vydělávají více než z jiných aktivit globálně. Takže si myslím, že když platíme těmto společnostem eh, kartou Visa nebo Amex, tak eh, také k tomu přispíváme. A nebo se díváme na filmy na Netflixu a to také znamená další příjmy pro USA. Ten problém spočívá v tom, že velká část aktivit, eh, které děláme tady v Evropě, generuje zisky mimo Evropskou unii. A v tomto smyslu musíme dosáhnout toho, aby tam, kde spotřebitel použije službu, aby ten uživatel, když použije tu službu, tak aby generoval tedy tu daň k placení. Protože ten stát, ve kterém je poskytována služba, tak tam musí být také ty zisky generovány a tam to tedy musí být zdaňováno. To samozřejmě vyvolává velké administrativ, velkou administrativní zátěž. A myslím si, že v praxi by bylo nejjednodušší, aby Evropská unie poskytovala digitální služby, které jsou podobné jako ty, které poskytují americké podniky, abychom mohli bojovat proti tomuto odlivu kapitálu z Evropské unie. Děkuji a jako poslední Daniele Pesco z Itálie. Děkuji. Děkuji všem. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že bychom měli více respektovat koncept Evropské unie. Měli bychom se respektovat i mezi zeměmi, protože mnohé země dělají daňový dumping vůči ostatním, který tím trpí. Takže chceme-li být demokratičtí, musíme najít demokratické řešení, aby nedocházelo dále k daňovému dumpingu. Pokud jde o webovou daň Itálie, stejně jako Francie a Rakousko zavedli webovou daň, takže by bylo dobré, aby to udělali i ostatní evropské země, abychom seriózně a rozhodně mohli bojovat eh, proti odvetným opatřením eh, ze strany takových gigantů, jako jsou třeba Spojené státy. Mám tady eh, také takovou radu. My jsme šli trošičku dále, než je ta původní definice, a to už je několik let. říkáme, že zahraniční podnik, když působí v nějaké jiné zemi, tak eh, je to tehdy, když má neustálou ekonomickou přítomnost eh, na území jiného členského státu, i když tam není fyzicky přítomen. Co to tedy znamená? Když eh, třeba nějaký podnik nebo webová platforma je usazena někde jinde, ale generuje profit eh, v jedné zemi, tak v té zemi musí také platit eh, daně. Takže toto je nová definice sídla firmy a myslím si, že byste to měli zohlednit vy také. Děkuji. Now I give flow to the a teď dám slovo komisaři. Děkuji za velmi zajímavou diskuzi. Není snadné odpovědět na všechny otázky, takže jen dva, tři body. A pak možná vystoupí další kolegové. v uplynulých letech jsme dosáhli různých úspěchů. Takže já osobně nic nehájím, protože jsem tady nový, ale myslím si, že jak OECD, tak Unie pomocí BEPS udělali velký pokrok při zvyšování daňové spolupráce, boji proti daňovým unikům a tak dále. Dále víme, že před námi stojí výzvy. Já osobně věřím, že kodex chování a práce, kterou nebo dopad našeho blacklistu, té černé listiny, je celkově pozitivní. Naše země, myslíte, že do toho nemohou být zapojeny? Měli jsme velmi podrobnou, přesnou analýzu, ale akceptuji, že tento mechanismus má potenciál fungovat lépe. Některé členské státy dokonce žádají, aby bylo přijato takovéto skrýnování také pro členské státy. To byl návrh, který, myslím, předložila dánská vláda. A moje odpověď byla, nic eh, proti v zásadě, ale musíme to koordinovat eh, s průběhem diskuzí o globální minimální dani, která probíhá. My nemůžeme mít eh, ty dva procesy zároveň, aby se překrývaly, protože tím bychom vytvořili, vyvolali pouze problémy. Druhý bod. Jaké rozhodnutí EU má EU společné stanovisko, společnou pozici? Ano, dnes jsme přijali společné stanovisko s ohledem na diskuzi, kterou povedeme v Riádu o víkendu. A podstatou tohoto společného stanoviska je pracujme na tom, abychom dosáhli globálního řešení, jak u pilíře 1, tak u pilíře 2. Nebylo snadné dosáhnout tohoto společného stanoviska a víte, že máme problém s tím, jak naše smlouvy, a my je nebudeme měnit, podporují myšlenku toho, že rozhodnutí o zdaňování musí být přijímána jednomyslně nebo s tou eh, přemostovací doložkou, což je vlastně jednomyslné rozhodnutí, aby se tedy zabránilo nebo abychom se vyhnuli jednomyslnosti, což není snadné. Takže politická vůle je velmi jasná, ale ne vždycky politická vůle s touto doložkou a jednomyslnosti dosáhne výsledku. Měli jsme pár návrhů od komise před dvěma lety právě o zdaňování digitálních služeb a nebylo to přijato kvůli vetu tří členských států. A taková jsou naše pravidla. A my musíme tuto věc přijmout. Pokud nechceme vzít v úvahu jiné možnosti, které nám dává například článek 116. Ale to už je další diskuze. Takže máme politickou vůli, máme jednotu, protože dnes dopoledne jsme schválili prohlášení. Já a chorvatský ministr financí, který bude zastupovat eh, společně se mnou eh, Evropskou unii v Riádu, tak máme díky tomu mandát eh, plně podpořit OECD v tomto procesu. A konečně odpověď na otázku o té cestovní mapě komise. v mém pověřovacím dopise je ta cestovní mapa velmi jasná. A sice musíme dosáhnout dohody na globální úrovni, to je náš úkol. Pokud v roce 2020 nedosáhneme dohody, tak by komise měla přijít s evropským návrhem. Rok 2020 nebyl zvolen pouze formálně, protože musíme vědět, že národní legislativa, nejenom tedy francouzská, ale také italská, rakouská, česká a myslím, že i španělská, o které dnes rozhodla španělská vláda, obsahují myšlenku získat příjmy od roku 2021. O tom nedávno rozhodla francouzská vláda a to je už teď v národních zákonech těchto států. Máme tento klíčový rok, protože je třeba vzít v úvahu to, jak je koncipována národní legislativa. Nebudeme mít eh, příjmy z těchto daní všude v těchto zemích, eh, kde bude tato legislativa přijata, ale pravda je, že v roce 2021 se ta situace změní a potřebujeme globální dohodu. Já to skutečně zdůrazňuji, takže pokud nebude dohoda tento rok, tak budeme muset předložit evropský návrh. To je ta naše cestovní mapa, ale víme, že dosažení dohody je absolutně strategické, abychom se vyhnuli obchodním válkám a problémům a také, abychom vytvořili nový mezinárodní režim zdaňování, což je velmi zásadní pro budoucnost našich ekonomik. Thank you very much. Děkuji. Kolega Pascal. Eh, budu opravdu hovořit jenom stručně. Takže jaké bariéry eh, máme při hledání řešení? Je jich eh, několik. Úplně nově navržený mezinárodní daňový rámec znamená, že, eh, daně, že země jsou trošku nervózní. Ale hlavní bariéry, které musíme překonat, jsou ty bezpečné přístavy, jak to navrhuje US, a potom je potřeba nalézt rovnováhu mezi daňovým právě a daňovou jistotou. To samozřejmě platí také pro ty eh, nově se rozvíjící ekonomiky a musíme také brát v potaz specifika některých zemí, zejména některých azijských ekonomik. Eh, jsou třeba ziskovější pro zahraniční firmy než jiné a proto se očekávají teda vyšší, eh, vyšší návratnost. Takže tady se vlastně musíme taky bavit o zdanění digitálních služeb. A Kromě toho existuje technická výzva, protože musíme nastavit něco, co bude trvat dlouho, protože to nová architektura, technicky je to poměrně náročné, takže můžeme překonat všechny tyhle překážky do července? Musíme. Jsem si jistý, že se nám to povede? Nejsem. Takže tady je opravdová výzva. A načasování. Další zasedání inkluzivního rámce je 1. a 2. července v Berlíně a my doufáme, že klíčové prvky toho řešení tam budou. Takže budeme mít eh, připraveno funkční řešení, ale samozřejmě implementace bude zahrnovat eh, navrhování veškeré legislativy, multilaterální úmluvy a podobně. To bude chvíli trvat. Ale potřebujeme, aby všechny ty prvky už byly dohodnuty na politické úrovni. Takže potom na samitu lídrů v listopadu už bychom měli mít všechny ty klíčové prvky odsouhlasené a potom i do voleb v USA. Eh, pokud se to má stihnout, tak by právě bylo dobré to mít nastaveno v červenci. Takže to je taková časová linka. Z implementačních důvodů to možná bude trvat potom ještě trošku díve, déle, ale je potřeba, aby ty zásadní prvky, základní prvky už byly nastaveny, tedy eh, odsouhlaseny v červenci. Co se týče vzorce, tak podívejte se na naše dokumenty, které jsou mm, veřejně dostupné. Ale jde o to, abychom si vzali eh, procento ze zbytkového zisku. Můžeme mít třeba velmi ziskové společnosti, vezmeme si z toho procento a to se potom eh, alokuje trhu eh, na procentu prodeje v, na tom trhu, takže vlastně takhle by se to dalo přiřazovat. Děkuji. Děkuji, další kolegové. Pan Michalbach. Eh, Chci se ještě vrátit k té diskusi. Mm. Já jsem nechtěl zabránit eh, daňové konkurenci, jak eh, to tady zaznělo v některých projevech. Já jsem v podstatě jenom žádal o minimální zdanění. Pokud máme dostatečnou transparentnost, tak samozřejmě ty eh, vnitrostátní daňové sazby si můžeme eh, libovolně, eh, zodpovědně a samostatně stanovovat. A to potom taky se vztahuje na různé pobídky pro hospodářství, ale opravdu tady jde hlavně o transparentnost. A Jde o to, abychom zabránili eh, různému daňovému dumpingu. Máme tady velké eh, odchody jakéhosi daňového substrátu z Evropské unie, ale i vně Evropské unie směrem do jiných zemí mimo Evropskou unii. A eh, z mého pohledu to takto nemůže zůstat, protože tady tohle to jsou opravdu velké eh, částky, eh, o které přicházíme. A my přece máme zodpovědnost jako EU eh, vůči lidem, kterou v takovýchto případech potom nedodržujeme, protože nám tyhle ty částky chybí. A takže musí být cílem to minimální Eh, ty daň, minimální daňové sazby se stanovit v rámci OECD. To, jak jsem říkal, by mohlo být těch 12,5%, může to být i méně, ale měli bychom tedy jasnou transparentnost, abychom měli nějaké řešení do budoucna. A Kromě toho musí mít eh, taky země právo eh, zdanit eh, příjmy, které tedy přichází do této země. Takže tady můžeme tedy uplatňovat nějaké pravomoci. V případě zemí, které to takhle nedělají, tak aby se to tedy uplatnilo v našich systémech. A modernizace zdanění je zásadní. My jsme tedy v řadě případů měli poměrně komplikované Eh, ustanovení eh, ve Francii a v Německu jsme vytvořili eh, takovou komisi, která podléhá ministrům finanč, financí, abychom měli stejné vyměřovací základny pro daně podniků. No to je vlastně takový první přístup, ale určitě by to mělo začít probíhat i na evropské úrovni. <clears throat> Protože tady určitě nejde jenom o Německo nebo Francii, které potřebují takovéto zlepšení a potom také otázka právní neutrality a e, všechno, co se tedy týče e, modernizace e, podnikové daně a doufám, že i dnešní zasedání k tomu přispěje, že se takto můžeme zamyslet nad určitými novými přístupy, že to přispěje i komisi i parlamentu k hledání nových řešení, která jsou takhle nezbytně nutná. Děkuji. Děkuji. A na závěr paní Perič. Hvala lijepo. Evo, nadam se da ćemo iznaći... Děkuji. Já doufám, že se nám podaří nalézt eh, nejlepší možné řešení ohledně také daně um, z přidané hodnoty, eh, podnikové daně a nechceme tím zbytečně zatěžovat občany Evropské unie. Jsem přesvědčená o tom, že už máme řadu návrhů z, nejruž, z nejrůznějších zemí, zazněla zde řada nápadů, které určitě mohou přispět k tomu, abychom dosáhli něčeho hodnotného. A že budeme tedy jakýmsi pionýrem i v této oblasti. Děkuji. No, děkuji. Nyní máme půlhodinové spoždění, takže máme asi 25 minut na druhou část, takže navrhuji. Takže ty úvodní projevy zkrátíme na 3 na 4 minuty a potom si uděláme tak 10 jednominutových příspěvků. Tak tímhle způsobem se nám podaří skončit včas. Um, druhé téma se týká transparentnosti, udržitelnosti, eh, Upozorňuji na to, že tedy ještě eh, dojde k výměně panelu, k výměně řečníků, takže noví řečníci si teď sednou na pódium ale já tedy už um, uvedu všechny řečníky dopředu. Podle údajů Evropské komise, abychom dosáhli cílů EU eh, e do roku 2030, na kterých jsme se dohodli v Paříži, tak musíme eh, zaplnit investiční díru ve výši asi 180 miliard eur ročně tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout eh, spole, eh, do, eh, společně veřejnými a soukromými financemi. Chceme re, přesměrovat um, ty zdroje tam, kde budou nejvíce potřebovat. Musíme se zaměřit také na otázky klimatické, nízkouhlíkové, kruhové ekonomiky. Mm, Evropský parlament je jakýmsi pionýrem v diskusi v minulém roce eh, kolegislátoři eh, předložili dva relevantní zákony. Jednak je to tedy eh, vlastně benchmarky pro nízkouhlíkové energie a za druhé eh, povinnosti zveřejňování v oblasti finančních služeb. Eh, také jsme eh, zavřeli, uzavřeli dohodu o evropské taxonomii, teď k tomu budeme mít delegované akty, což je naprosto zásadní legislativa pro spravedlivou transformaci ekonomiky a společnosti. Takže dnes máme příležitost Eh, pobavit se o těchto věcech, ale také dalších eh, prvcích ESG. To jsou ty eh, sociální aspekty, aspekty zprávy řízení, sociální koheze, struktura a podobně. Takže já věřím, že ta diskuse bude užitečná a máme tedy prostor pro ty úvodní projevy. Nejprve dám slovo panu Johnu Bergenovi z Evropské komise. Děkuji. Tak jestli tomu rozumím dobře, mám asi dvě, tři minuty, dobře. Tak já musím svůj projev zkrátit na půlku. Ehm, chci jenom říct, že nyní už nehovoříme o ESG, v nějaké izolaci. My hovoříme o zeleném novém údělu. Tady vlastně se zaměřujeme na udržitelné financování, což začalo jako takový okrajový produkt, ale teď se dostává stále více do mainstreamu a e, má to nový kontext. Teď máme e, vlastně cíl, abychom byli uhlíkově neutrální v roce 2050. To znamená, že všichni se budeme muset opravdu zasnažit. A jak už jste naznačili, máme eh, ten akční plán, udržitelný akční plán 1. Eh, my jsme tedy eh, nastavili už ty benchmarky, legislativu, taxonomii. Čeho dosahují tyhle tři věci? V podstatě umožňují investorům identifikovat si pro sebe, co je zelené, Eh, disclosure, to tedy znamená, že eh, mají dostatečné informace o tom, že to, do čeho investují, je v skutku zelené a ty benchmarky jim dávají nástroje, na jejich základě si mohou měřit ehm, výhodnost svých investicí a Takže v téhle té strategii, kdy eh, umožňujeme investorům, aby se sami rozhodli, zda chtějí být zelení, tak jim dáváme nástroje a oni se rozhodnou. Nyní se dostáváme do jiné fáze. Dnes jsme tedy součástí toho zeleného eh, Green New Deal a teď vlastně tedy máme novou strategii, kterou předložíme letos. Přejdeme z takzvaného pasivního přístupu k proaktivnějšímu přístupu, protože teď vlastně máme před sebou 30 let, abychom dosáhli cílů. Takže se budeme snažit eh, pracovat na nějakých pobítkách, abychom dosáhli toho, eh, čeho dosáhnout chceme. Nemohu vám teď říci, co přesně do toho plánu dáme, protože teprve otevíráme veřejnou konzultaci, ale by se nás samozřejmě své určité představy o tom, co nás čeká. Některé ty myšlenky, které tam budou, eh, se budou právě zaměřovat na zveřejňování informací, povinném zveřejňování informací. A e, taky to potom bude znamenat více společností, který, kterým, které budou podlíhat těmto pravidlům. Takže tady budeme mít povinnější přístup a širší oblast působnosti. Takže potom samozřejmě budeme mít více údajů, které umožní eh, investorům rozhodnout se, co je zelené a co ne. Chceme taky podpořit investice do zelených věcí tím, že budeme mít různá označení, standardy, ten takzvaný Green Bond Standard a tímhle vlastně chceme ještě více do toho zapojit sou, soukromý sektor do té naší investiční strategie, protože samozřejmě víme, že veřejný sektor to všechno nemůže ufinancovat sám, takže soukromý sektor se bude muset přidat. Hm, tak je důležité, abychom chápali, že veřejný sektor ale bude muset sehnat, sehrát svoji roli. Ne natolik v oblasti financování, ale spíše tedy v oblasti těch veřejných politik, nastavování politik. A je tady vlastně tedy obrovsky důležité třeba ta oblast taxonomie, tady je potřeba eh, veřejných opatření, která nás přiblíží cílům, eh, které jsme si stanovili do roku 2050. E, takže zatím jsme v tom ESG začali pouze tím písmenem E, ještě jsme se nedostali k těm písmenům S a G. Možná už bychom měli začít, neměli bychom e, být příliš velcí perfekcionisti, začali jsme tedy životním prostředím, environment E a musíme e, tu agendu zaměřit i na ty sociální věci a na to takzvané governance, řízení, ta zbylá písmena A. To potom vychází méně eh, z vědeckých poznatků, je to tedy spíše normativní, ale eh, tímto směrem tedy se vydáme. Takže možná tolik jsme strany. Doufám, že jsem nepřekročil své tři minuty. Teď dám ještě slovo Borisy Lalovačovi. Eh, u izvěšťu stručné radné skupiny na vysokoj rezi. Děkuji. Ve zprávě expertů Evropské komise z roku 2018 byla předložena rozsáhlá strategie udržitelného financování Evropské unie. Upozornilo se na to, že financování obsahuje dvě oblasti. Za prvé to zlepšování příspěv, příspěvku financování, proto abychom měli udržitelný a inkluzivní růst, a také posílení finanční strategie prostřednictvím těch takzvaných ESG kritérií, o kterých jsme právě hovořili. Eh, takže eh, prostřednictvím financování potom budou k dispozici prostředky pro udržitelnou produkci a spotřebu tak abychom zlepšili kvalitu života, ale samozřejmě také zvýšili zaměstnanost. Na plnou zaměstnanost tak je velmi důležité eh, zvyšovat povědomí o tom, jak důležité jsou, tyhle, jsou tahle kritéria životního prostředí, sociální a governance. Je tedy eh, také důležité eh, připravit veřejnost na to, aby si uvědomili, že u těch investičních rozhodnutí nejde jenom o výnosy, ale že investoři taky chtějí mít informace o tom, jaké pozitivní dopady by daný podnik mohl mít na životní prostředí, eh, společnost a celkové prostě podnikání. Eh, takže takto jsou tedy investoři a jiné zájmové skupiny eh, vedeny k tomu, aby se zajímali o to, jak, jak důležité jsou tedy otázky společenské zodpovědnosti životního prostředí a jak přispět k tomu, abychom si mohli stanovit dlouhodobé udržitelné cíle a tím tedy můžeme přispět k lepší transparentnost, vyšší zaměstnanosti, což samozřejmě také povede k vyšší důvěře ze strany spotřebitelů. A nyní dám slovo paní Godzana, Godzaně Perič aby otevřela nebo zahájila eh, ty eh, otázky. Zatím se přihlásil do, do, do diskuze jenom jeden člověk, ale eh, k otázce klimatických změn a boje proti nich se vrátíme zítra ráno ještě znovu. Ještě dám pod srdečem pozdrav. Imamo samo jeden, jeden záchtiv za... Ještě jednou srdečně vítejte. Zatím máme jenom jednu žádost o slovo. A je to pan poslanec polského parlamentu. Pan Žurevský, jestli to vyslovuju správně, prosím. Děkuji. Chtěl jsem upozornit na to, že ty výzvy, které tady stojí, vyžadují nejen prostředky podpory ze strany Evropské komise, Evropské unie, ale také solidnější zahraniční hospodářství, protože na to potřebujeme opravdu eh, spoustu prostředků. Aby se zvětšila transparentnost finanční a daňová, to je zcela zásadní. Polsko v uplynulých letech i vlastně v celé Unii vzrostl počet eh, výzev, eh, které souvisí s daňovými úniky. Proto je důležitá vzájemná podpora a pomoc daňových zpráv mezi jednotlivými členskými státy i třetími státy, protože sami země nejsou schopny ten problém řešit. Polsko proto aktivně podporuje všechny iniciativy související se zvýšením daňové transparentnosti a tedy i výměnu informací. Mohu říci s potěšením, že Polsko má možnost výměny informací na žádost se všemi zeměmi Evropské unie, které podepsaly umluvu o vzájemné spolupráci daňových úřadů. Máme také právní základ, pokud jde o automatickou výměnu údajů se 71 zeměmi i se Spojenými státy. Chtěl bych také zdůraznit, že ty naše kroky, které jsme podnikli, vedly k tomu, že se snížila snížil objem peněz, které nám unikají a také vzrostly naše daňové příjmy. Chtěl bych zdůraznit, že tyto kroky jsou také velmi důležité pro realizaci společných cílů. My jsme spustili program, akční plán, který se týká kapitálu, kapitálových eh, trhů. A jsou zde možnosti financování v užší perspektivě a vede to také k lepší zprávě financí. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Není pan John Berrigan, prosím. Děkuji vám moc krát. Tak nejprve bych chtěl říct, že souhlasím s tím, že Evropská unie tu musí sehrávat určitou roli, ale není jediná. Máme zelený díl a v zeleném dílu eh, zorganizujeme naše úsilí prostřednictvím evropského rozpočtu, prostřednictvím programu Invest EU, prostřednictvím EIB a tak dále a také prostřednictvím Fondu spravedlivého přechodu, který tak trochu eh, otupí eh, nápor klimatických změn. Je ale také potřeba učinit kroky na národní úrovni a u těch je potřeba maximalizovat rozpočtové zdroje. Takže vyhýbání se daním a daňové úniky je samozřejmě třeba řešit. A je potřeba ten rozpočet nejenom maximalizovat, ale také správně zaměřit, aby se soustředil na udržitelné výzvy. A jsou to i výzvy na národní úrovni. Nicméně víme, že zejména pokud jde o klima, ale platí to i pro eh, sociální politiku. Veřejný sektor nezvládne všechny problémy sám. Je tu obrovská role soukromého sektoru a finančního toku ze soukromého sektoru. A právě tím se zabýváme oddělení DG FISMA. Tedy eh, toky eh, peněz ze soukromého sektoru, pro který vytváříme legislativní rámec, aby i soukromý sektor mohl sehrát roli ve všech těch transformacích směrem k environmentální a sociální udržitelnosti. Děkuji vám. A na závěr pan Boris Lalovac. Děkuji vám. Jenom velice krátce, je to velice důležité téma a je to téma, o kterém jistě budeme ještě hodně hovořit. Je to téma, které souvisí s daněmi, s kapitálovými trhy, a se skutečností, že investoři musí dostávat informace o tom, jaký dopad mají jejich investice na životní prostředí. To jsou všechno témata, která jsou kompatibilní se zeleným dílem a já se domnívám, že Evropská komise tu vytyčila správný směr a že je na dobré cestě k podpoře zelených projektů, ale také k tomu, aby investorům umožnila větší transparentnost. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat všem a končím tímto toto zasedání našich výborů a srdečně vás zvu na společnou večeři, na kterou jsme všichni pozvaní. Zve nás pan Sasoli, předseda Evropského parlamentu. A eh, mezi hostitele patří i Gordan Jan Drokovič, předseda, eh, Evropsk- eh, předseda chorvatského parlamentu. Večer se koná v Domu evropských dějin. Uvidíme se tam.